Herr eh, Tímto prohlašuji Zasedání přerušené 12. března 2015, zasedání Evropského parlamentu za opět zahájené. Dámy a pánové, my všichni jsme celé jistě hluboce otřeseni a šokovaní.